A je to stejná informace a stejný postup, který platí pro plenární zasedání pro 2012 i 2013. Další oznámení, pan John Higgins a Alan Kelly mě informovali, písemně informovali o tom, že jim eh, vypršel mandát eh, europoslanců vzhledem tomu, že byli zvoleni do irského parlamentu. Evropský parlament eh, bere tuto informaci na vědomí a v souladu s příslušným eh, článkem jednacího řádu, který se týká eh, zvolení eh, poslance Evropského parlamentu v přímých volbách, Uvádíme, že v tuto chvíli jsou obě místa neobsazená a to od 25. února 2011. A poslední oznámení se týká podpisu právních aktů, které jsou přijímány v rámci běžného legislativního postupu. Ve středu předseda rady a já osobně podepíšeme